Pane předsedající, Vítám Państwa bardzo serdecznie. Vítám vás, dámy a pánové. A zahajuji jednání Evropského parlamentu. Zápis z našeho jednání, jakože texty, které byly schváleny, jsou již k dispozici. ráda mi předložila stanovisko v prvním čtení, které se týká nařízení ohledně normalizace účtů jednotlivých železničních společností. Dále je to nařízení, které se týká otevření trhu v oblasti osobní železniční dopravy. Dále je to nařízení, které